komisaře v tomto uplynulém období. Děkuji, rozprava k tomuto bodu je uzavřena a nyní přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je otázka k ústnímu zodpovězení eh, komise, komisi a radě, eh, týká se to obchodování s lidmi. Nejprve vystoupí eh, paní Anna Het na, jedna, na dvě a půl minuty. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak všichni víme, Toto je jeden z nejzávaznějších eh, a nejohavnějších trestných eh, činů, eh, které jsou známé, takže je také ostudné, že to projednáváme takhle pozdě a bez obecenstva. V, v roce 1850 bylo zakázáno otroctví v Evropě a prakticky o 200 let později stovky tisíc lidí jsou postiženi moderním eh, typem otroctví a sice obchodem s lidmi v Evropě. Parlament a další evropské instituce mají obrovskou odpovědnost eh, za boj eh, s tímto typem otroctví, které má různým, různé podoby. Nucená práce, obchod s orgány, nucené sexuální, poskytování sexuálních služeb, žebrání a tak dále. Proto jsem ráda za skvělou spolupráci Eh, mm, v této oblasti a doufám, že eh, se nám v této věci podaří eh, dosáhnout společného usnesení nakonec. Také doufám, že Evropská komise brzy předloží směrnici o v obchodu s lidmi, která půjde dále než původní návrh komise, který nebyl špatný. K vyřešení problému obchodu s lidmi musíme eh, zaujmout celkovou perspektivu. Je důležité, abychom se eh, zaměřili na všechny aspekty, nejenom na eh, trestně právní aspekty, ale také na otázky migrační legislativy. Musíme se zaměřit na závažnost té trestné činnosti a na mm, finanční zájmy lidí, kteří, z toho, kteří na tom vydělávají. Musíme nabízet lepší pomoc obětem a musíme se zaměřit na nezletilé v této oblasti. Je také třeba řešit nebo abychom vyřešili ten problém eh, v obchodu s lidmi, tak všechny členské státy musí eh, vážně myslet eh, své preventivní snahy a to znamená, že ta poptávka po službách obětech, obětí obchodu s lidmi musí být snížena. Pokud bude snížena poptávka, určitě se sníží i nabídka. A závěrem bych řekla, že budu vyzývat Radu, Komisi a Evropský parlament členské státy, jakož i všechny další evropské instituce, aby eh, stály bo, bo boku a eh, to tak, abychom mohli eh, skoncovat s touto moderní formou otroctví s obchodem s lidmi. Děkuji a nyní paní Bár dvě a půl minuty. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Obchodování s lidmi je velmi důležitý problém. Stovky tisíc lidí v celé Evropě eh, jsou oběťmi obchodování. Je to neuvěřitelné. Takže tlumočníci někde místo stovky tisíc říkají tisícovky lidí, protože ani jim se tomu nechce věřit. Lidé často, široká veřejnost často podhodnocuje tuto, tuto oblast, tento problém. Domnívám se, že Evropa dluží evropským občanům větší úsilí v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Já bych se nyní ráda věnovala dvěma otázkám. Jednak eh, ochraně obětí, ochraně poškozených a také eh, snižování, omezování poptávky po těchto službách. Ehm, I když existuje evropská legislativa na ochranu obětí a komise navíc slíbila eh, nové vyhodnocení této legislativy. V roce 2009 se hovořilo také o potřebě eh, přeskumu legislativního aktu číslo 81 lomeno 2004. Jde o ochranu oběti. Bez takovéto ochrany eh, nikdy nebudeme schopni potlačit eh, organizovaný zločin. To potvrdili i nejvyšší představitelé Europolu. Ráda bych také upozornila na otázku omezování poptávky, protože Ehm, existuje trh, eh, který vytváří, eh, který je eh, trh tedy pro obchodování s lidmi, který je určován souhrou nabídky a poptávky jako každý jiný trh. My obvykle ignorujeme tu stranu poptávky. Dokud se nám nepodaří poptávku omezit, nepodaří se nám uspět v boji proti obchodování s lidmi. Ráda bych také zúraznila potřebu lepší koordinace našich politik. Ze strany komise jsme zaznamenali, že generální ředitelství a e, různí e, lidé na postech, kde se rozhoduje, e, nedostatečně koordinují svoji činnost a nepředávají se informace. Děkuji a není pan López Garrido za radu. Eh, no- paní Head a paní Bauer, já samozřejmě opravdu souhlasím s iniciativou celou a s dotazem, který jste položili a také s diskuzí, kterou jste dnes večer zahájili. Jde zde opravdu o lidi. A je to jedna z největších výzev, se kterou se musíme potýkat. A to vše musíme dělat společně. Dalším příkladem významu této problematiky je, že se musíme sjednotit, jednat na evropské úrovni a zabý, zaobývat se s problémem společně. Ve své otázce hovoříte o tom, na co bychom se měli konkrétně zaměřit? Jde o začlenění, o sociální otázky, sociální začlenění. S tím samozřejmě souhlasím. To jsou ty zásadní body. Dále hovoříte o poměrech, o sankčních opatřeních, to také zmiňujete ve svých otázkách a hovoříte také o nutnosti dalších opatření týkajících se ochrany obětí. O tom také hovoříte a v tom také souhlasím. Ochrana obětí je zcela zásadní pro to, abychom mohli bojovat proti obchodu s lidmi. Oběť takového obchodu, dítě, musí být chráněno proti vykořišťování. Vykořišťování musíme potírat a potrestávat. Ve své otázce hovoříte také po poptáv- o poptávce. To je také velmi důležitá myšlenka. I poptávka je důležitá, když se zabýváme tímto tématem. Dále hovoříte o koordinaci informací. I v tom se shodujeme. To, co v této otázce píšete, je velmi dobré a správné. Dále se ptáte na preventivní opatření. V této souvislosti mohu říci, že Evropská unie na odpovídajících preventivních opatřeních spolupracuje, tedy již pracuje, začala již v roce 2005 a došlo k jistým efektivním krokům. Obchodem s lidmi není postižena jen Evropská unie, ale i třetí země například státy Afriky. A zde jsme uzavřeli odpovídající dohody, a to i se státy na Balkáně. Máme zde velmi důležitou roli. Zastáváme důležitou roli i v právní pomoci, v přeshraniční spolupráci naše činnost se týká i policejních orgánů. Chci říct, že španělské předsednictví se bude ubírat stejným směrem, bude se zabývat těmito otázkami a obzvláště se budeme soustředit na otázku dětí, které se stávají často obětí obchodu s lidmi. To je priorita španělského předsednictví a i nadále hodláme pokračovat v iniciativách a poprosili jsme komisi, aby předložila cestovní mapu v roce 2010 týkající se nezletilých, kteří se stali obětí obchodu s lidmi. Španělské předsednictví během následujících šesti měsíců brzy zahájí debatu o boji proti obchodu s lidmi. A jakmile Evropská komise zahájí svou činnost, chceme co nejdříve předložit, chceme nejdříve, aby komise co nejdříve předložila návrh, potom o něm chceme diskutovat v radě a i zde v parlamentu. Je to opravdu důležité. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že tato moderní forma otroctví bude potírána, potřena, tak jak jste o tom zde hovořili. Děkuji a nyní pan Baro na tři minuty. Děkuji, pane předsedající. Pan ministr právě vysvětlil, nebo hovořil o tom, že jde vlastně o formu otroctví v případě obchodování s lidmi. Já chci poděkovat paní Het a paní Bauer za to, že nastolili tuto otázku je třeba eh, dospět eh, k holistickému eh, multidisciplinárnímu přístupu, který by se nemazoval pouze na represi, ale který by zaintegroval také mezinárodní spolupráci se třetími zeměmi. Tento integrovaný přístup právě zvolila komise, když vypracovala návrh rámcového rozhodnutí, což bylo zveřejněno v březnu 2009. Toto rámcové rozhodnutí se opírá o umluvu Rady Evropy o boji proti obchodování s lidmi, je to umluva z roku 2005, ale zachází ještě dále. Samozřejmě, jak uvedl pan ministr, využijeme nový právní rámec, který schytá Lisabonská smlouva, tak abychom v co nejkratším termínu eh, předložili návrh směrnice, eh, který zohlední eh, Eh, diskuse, které již probíhaly před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy. Eh, také eh, doufáme, že se podaří, aby ten, tento nový návrh měl také nové ambice. Mám pocit, že Evropský parlament se hraje ústřední roli a že také jeho angažmá v této věci je naprosto zásadní proto, abychom dále posílili evropský právní rámec pro opatření pro boj proti obchodování s lidmi. Rád bych tady nabídl několik věcí, eh, eh, pokud je o ten text. Jednak eh, pokud je o sankce. Obchodování s lidmi představuje velmi závažný trestní čin a je potřeba také podle toho nastavit tresty a sankce. Ty musí být přísné. Je třeba, aby zbližování maximálních trestů pokračovalo, protože horní hranice trestů se výrazně liší mezi členskými zeměmi. Eh, například od 3 do 20 let, eh, u základního eh, trestu a od 10 let do, do životí u přitěžujících okolností. I když připustíme, že se často liší skutečný potom výkon trestu v jednotlivých členských zemích, tak ten obrov, ta obrovská propast, to obrovské rozpětí mezi tresty je neospravedlnitelné a my budeme navrhovat velmi, velmi přísné tresty. Dále, pokud je o ochranu oběti, eh, pomoc a podpora obětem obchodování s lidmi, zejména pokud je například o obětování, eh, zdravotnickou pomoc, psychologickou pomoc, eh, poradenství, inform, poskytování informací, tlumočnické služby, právní zastoupení. Toto všechno je klíčové. A samozřejmě, jak se to přeje španělské předsednictví, eh, počítáme s konkrétními opatřeními a eh, více chránícími opatřeními pro děti, které se stávají oběťmi obchodování s lidmi. Některé služby měly poskytovány bezplatně u dětí. Eh, v roce 2010 komise zveřejní svoji první zprávu o provádění směrnice týkající se povolení k pobytu eh, pro eh, státní příslušníky třetích zemí, které se, eh, kteří se stanou oběťmi obchodování s lidmi a kteří spolupracují s příslušnými orgány. A uvidíme potom následně po této zprávě, zda bude třeba směrnici měnit. A nyní opatření pro snižování poptávky. Tady opět komise v budoucím návrhu směrnice eh, chce mít to ustanovení, které by eh, eh, nutilo členské, zavazovat členské státy k tomu, aby vyvinuli iniciativy v tomto směru. A také chce apelovat na členské země, aby omezovali té využívání sexuálních služeb, pokud ten uživatel ví, že poskytovatel vlastně se stal obětí obchodování s lidmi. A nyní Eh, soudní příslušnost tady nebo eh, soudní kompetence tady, je třeba apelovat na členské země, aby eh, stihly nejenom své vlastní státní příslušníky, ale ty, kdo mají obvyklé bydliště na území dané členské země a kdo se provinili obchodování s lidmi v zahraničí. To je také velmi důležité, pokud máme bojovat proti takzvaným novým mafiím, to znamená Eh, to znamená kriminálním organizacím složeným z jednotlivců různých eh, národností, různých státních příslušností, eh, které mají středisko svých kriminálních zájmů a tedy i obvykle bydliště v některé členských zemí EU. A konečně se dostávám ke sběru údajů, schromažování údajů. Komise velice energeticky zapila do vypracování společného indik, společných indikátorů pro schromažďování údajů. Je třeba vybavit eh, Evropskou unii spolehlivými a srovnatelnými údaji. Eh, byla zrealizována řada důležitých projektů a je třeba, aby výstupy z těchto iniciativ potom byly dále využívány, tak abychom vypracovali společný model Eh, společný eh, model indikátorů spolu s Eurostatem, s agenturami EU, eh, e Europolem, Eurojustem, Frontexem, agenturou pro základní práva. A závěrem ještě k prevenci. Tím skončím. Máme finanční program pro prevenci a boj proti kriminalitě, který v roce 2010 bude také obsahovat zacílenou složku právě na obchodování s lidmi. A dále, je, dále stokholmský program počítá s konkrétními opatřeními v tom všeobecném orientačním dokumentu, který přijala eh, příslušná rada, eh, se uvádějí i, pos, i opatření pro zesílenou spolupráci s třetími zeměmi. Takže tolik, eh, pokud je o skutečně globální politiku pro boj proti obchodování s lidmi, jak jsem již řekl, komise v brzké době eh, vystoupí s návrhem směrnice a jsem velmi rád, že španělské předsednictví eh, ohlásilo také eh, diskusi, která umožní další obohacení návrhu komise. Myslím si, že už je na čase u této oblasti, kde bohužel se to rozrůstá v řadě členských zemích, je tedy na čase velice energicky zasáhnout. Thank you, Commissioner. And now... Děkuji, pane komisaři, a nyní paní Angeli dvě minuty. Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare l'onorevole Head e l'onorevole... Děkuji. Ráda bych nejdříve poděkovala paní Het a paní Bauerové za jejich iniciativu. Obchod s lidmi, a to řeklo již mnoho řečníků přede mnou, je těžkým zločinem v souvislosti s vykořišťováním a nucenou prací. Jedná se o lidi, kteří bez skrupulí eh, využívají své lidi, a to i násilím. Například je nutí k práci, a ohrožují. A ohrožují nejen oběti, ale i jejich děti nebo rodiče celé rodiny. Často se jedná o ženy a nezletilé, kteří musí zaplatit tuto krutou cenu. Odhaduje se, že jde o 3 miliony lidí, kteří jsou oběti, oběťmi obchodu s lidmi a 40% z nich jsou ženy a děti. Pardon, 90, opravuje se řečník. Hovoří se o tom, že obchod s dětmi má mnoho dalších cílů, jako obchod eh, s lidskými orgány, využívání a eh, sexuální turismus, sexuální vykořišťování, žebráctví a tak dále. Děje se to i v Evropské unii. Boj proti obchodu s lidmi a proti vykořišťování by měl být naší prioritou a měl by být na pořadu jednání evropských společenství. Musíme přijmout všechna legislativní opatření, která jsou nutná, abychom zaručili ochranu obětí. Hovoříme zde o obchodu s lidmi a využívání menšin a tím se zabývá i stokholmský program. Na závěr bych ráda řekla, že naším přáním je, aby komise a rada společně zahájili svoje aktivity, aby komise projevila nový návrh směrnice, který s velkou pozorností prověříme. Děkuji a také eh, vám eh, gratuluji k jmenování eh, co by místo předsedkyně zodpovědné za lidská práva. Za práva dětí, pardon. Děkuji, pane předsedo to, o čem zde dnes eh, jednáme, i když je to příliš eh, pozdě večer, jak říká paní Heď, eh, tak je zaramováno tím, jak pan Baro říká, odhodláním, ambicioz, ambicemi a opravdu eh, stojí za to si to vyslechnout. Stejně tak se z úst španělského předsednictví. Protože celá řada eh, lidí eh, zde přítomných chápe, jak složitý je ten moderní, tento moderní fenomén. A také vědí, že Evropská unie, že od ní lidé očekávají, aby řešili tuto moderní pohromu. My, pane Barote, doufáme, že ten návrh komise bude na světě už brzy. Dnes dopoledne designovaná komisařka Malstremová velice pozitivně zareagovala na návrh koordinátora proti obchodování e, s lidmi. Když si poskládáme e, ty jednotlivé části mozaiky dohromady, tak to vypadá, že se pohneme dopředu. Nicméně ten problém je tak rozsáhlý a to znamená, že teď musíme proměnit e, slova v činy. Týká se to věcí, jako je nucená práce, organizovaný zločin, Eh, sexuální eh, zneužívání a proto náš eh, přístup musí být multilaterální. Obchodování s lidmi je realitou a proto pokud máme mít nějaký balíček, který bude platit po celé Evropské unii, je třeba být odhodlaní a, a tak, aby evropští občané viděli, že existuje nějaký akční plán. V současné době evropští občané eh, vědí, že eh, obchod s lidmi je pohroma, ale nevidí žádný holistický přístup, nechápou, co dělá Evropská unie jako celek. Já jsem rád, že designovaná komisařka Malstremová dnes eh, eh, zdůraznila eh, úmysl eh, předložit eh, legislativní návrh velmi brzo. A jsem velice rád, že také hovoříte o souvisejících trestných činnost, činech, jako je násilí na ženách. Takže i když je teď pozdní hodina, tak je stále třeba, aby i dnes slova, která zde takhle padají, byla proměněna v činy. A nyní paní Hirš minutu a půl. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Nejdříve bych ráda poděkovala zpravodajkám za dobrou spolupráci a za to, že se tak angažují, protože se jedná o velmi důležité téma. Jak už jsme řekli, obchodování s lidmi je možná nejtěžší formou zločinu. Čísla, která jsou jmenována i v otázce, čísla Europolu ukazují, že se bohužel nejedná o žádné zlepšení. Naopak, právě v oblasti nucené práce se čísla zvyšují, obchod se ženami zůstává na stejné úrovni. Celozřetelně nám to tedy ukazuje, že musíme nutně zasáhnout a musíme postupovat konsekventně. Myslím, že abychom dosáhli určitého úspěchu, musíme zapojit integrativní přístup, integrovaný přístup v různých oblastech. Zcela zásadním je také vědomí eh, obyvatel v Evropě o tom, že se děje obchodování s lidmi v Evropě, v každém městě, v každé zemi. A myslím, že zde především musíme zahájit osvětovou činnost, jako například v Německu při eh, mistrovství, fotbalovém mistrovství abychom lidem ukázali, že se ty věci skutečně dějí. Musíme zahájit diskuzi mezi obyvateli, aby věděli, aby mohli vnímat oběti, aby jim dokázali pomoci. A můj druhý bod je ochrana obětí. Myslím si, že když se lidé vymaní z těch dramatických situací, musí ve členských státech následovat lékařské ošetření a psychologické ošetření, abychom mohli těmto lidem poskytnout potřebnou podporu, aby se potom mohli případně vrátit do své země původu, anebo abychom jim pomohli asilovým řízením najít nějakou možnost najít novou vlast a začít nový život. Thank you. Now, Mrs. Děkuji. A nyní paní Argentini, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně můžu hovořit eh, v nizozemsky. Eh, eh, Dnes jsem četla v nizozemských novinách zprávu zemědělce, který byl zajat a byl podezříván z toho, že zaměstnává Rumuny, tedy evropské občany, za nelidských podmínek. Tedy vykořišťování se děje i uvnitř Evropské unie a dochází k určité formě otroctví. Boj proti obchodování s lidmi se tedy nesmí omezovat na to, že zajmeme někoho, kdo vykořistuje ostatní. Musíme se soustředit i na oběti, na jejich práva a na jejich budoucnost. To musí být středobodem našeho zájmu. Oběti obchodování s lidmi nesmí získat pocit, že se ocitli osamoceni a že se o ně nikdo nestará. Musíme jim poskytnout právní pomoc, ale také sociální a finanční pomoc. Musíme jim nabídnout psychologické ošetření. Je zcela rozhodující, aby se toto ocitlo v nové směrnici. Slyšela jsem, že zástupce rady a také pan Baro slibovali velmi pěkné věci týkající se problematiky. lidé, kteří využívají obchodování s lidmi k tomu, aby vykořišťovali ostatní, musí být potrestáni. To je správné. Já si jen kladu otázku, jak bychom mohli pomoci obětem. Hovořím. Jak jim pomůžeme, když budeme nadále kriminalizovat jejich činnost, když tyto oběti budou muset mít nadále strach, pak se ocitnou v dalším kriminálním řetězci. To musíme, eh, to musíme zabránit této kriminalizaci. Na to bych ráda slyšela odpověď. A dále oběti obchodování s lidmi musí mít nějaké vyhlídky na dlouhodobé povolení k pobytu. to proto, aby se vůbec odvážili oznámit Osoby, které obchodují s lidmi, oznámí je pouze tehdy, pokud nebudou mít strach, že budou vykázány do země původu. Když nebudou mít strach, že budou vykázány a tam znova budou mít strach, že se opět stanou obětí obchodníka s lidmi, proti kterému vznesli žalobu. Směrnice se tedy musí zabývat oběťmi obchodování s lidmi. Na to bych tedy ráda eh, poukázala. Děkuji for one minute. Děkuji. A nyní paní Ziobro a minutu. Eh, děkuji. Je opravdu eh, ohavné, že ve současné Evropě, eh, kde panuje svoboda a lidská práva, se také odehrává otroctví v případě tolika lidí. A je to opravdu šokující, protože často se dotýká zejména zranitelných lidí, žen a dětí. Já jako eh, státní zástupce v Polsku jsem dozoroval celou eh, řadu trestních řízení a uvědomil jsem si, že Eh, takovéto trestné činy neznají eh, hranice. Často se to týká zneužívání dětí a obchodu eh, s ženami. Abychom mohli bojovat s takovouto trestnou činností, je nezbytné, abychom jako členské státy měli centralizované a profesionální úřady, které povedou usouladěné akce a mezinárodní spolupráci na to potřebujeme evropskou spolupráci. Všichni také víme, že eh, eh, obchod s lidmi eh, provádějí organizované zločinecké bandy a proto bychom opravdu měli na sadit vysoké tresty tak, abychom izolovali pachatele a zmocnili se jejich aktiv trvale. Děkuji, pan Ernst, minutu a půl. Obchodování s lidmi je neduhem současnosti. Nejhorší formou je obchod s dětmi, který je často spojen se sexuálním zneužitím. My jako skupina GUE NGL jsme toho názoru, že musíme rychle zasáhnout ze strany komise. Jsem toho názoru, že jedním z nejdůležitějšího předpokladu k potření obchodu s lidmi je, že posílíme práva obětí. Pouze pokud se nám to podaří a ne pouze restriktivními opatřeními, můžeme bojovat s obchodem s lidmi. A na to potřebujeme jasná ustanovení, jasnou regulaci. Oběti nesmíme stavět do souvislosti s obchodováním s lidmi. Potřebujeme obětem poskytnout účinnou podporu před i během trestního řízení, kde budou vypovídat. To musí platit samozřejmě i předem a i pro trestní řízení, kde vypovídají. Potřebujeme vypracovat dlouhodobé programy na ochranu obětí, co je pro mě velmi důležité. Všem obětem obchodování s lidmi musíme poskytnout zdar, poradenství zdarma, a to nejen dětem. A abych se vrátila k těm dětem, je důležité, abychom zapojili eh, dětské advokáty, tedy pro ty děti. Musíme rovněž posílit preventivní opatření, například školení pro právníky, policisty, advokáty. A nakonec mám velkou radost, že se španělské předsednictví touto problematikou bude zabývat. Děkuji, paní Dodds není na svém místě, takže pan Borgesio, prosím. Děkuji. Dnes během slyšení s kandidáty na komisaře padla otázka, týkající se tohoto tématu a já jsem ke své velké radosti viděl, že se jednomyslně zhodneme. Před několik lety tomu ještě tak nebylo. Když jeden z našich poslanců poukazoval na nebezpečí, které sebou přináší masová migrace, hovořil o nebezpečí pro oběti, kriminálních živlů, kteří jsou oběťmi nucené práce. Dnes všichni toto nebezpečí vidí a uznávají a máme velkou radost, že se zde zhodneme. Příčiny problému jsou ale ty stejné. Obchodování s lidmi má vždy jeden hlavní důvod a to je ilegální migrace a role, které v ní hrají kriminální živly a to jak z Evropy, tak i vně Evropy. Dochází k obchodování s lidmi, který je organizovány i mimo evropskými organizacemi. Musíme vážně zasáhnout proti těmto organizacím, aby tento závažný a škodlivý fenomén neměl stále větší rozměr. Musíme snížit nekontrolování ilegální migraci a musíme začít věci nazývat správným jménem. Děkuji, jak jsem již říkal, paní Doc není na svém místě, takže pan Papa Nikolau na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedající. I já bych rád poděkoval autorkám této důležité otázky. Žijeme v moderním světě a člověk by čekal, že jevy, jako je obchodování s lidmi, ehm, už dávno vymysleny ze společnosti, ale bohužel statistiky ukazují, že tomu tak zdaleka není. Více jak milion eh, dětí a žen, takové jsou odhady, eh, se každý den ve světě stává oběťmi obchodování. 230 tisíc eh, obětí, to je číslo, které udává OSN jenom pro EU. V Řecku oběť máme 40 tisíc obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, jde o ženy i děti a je to e, číslo za rok. Ale jsou i jiné formy obchodování s lidmi. Mezi hlavní slabiny, dvě hlavní slabiny, na které bych rád poukázal, jsou jednak institucionální rámec eh, v Evropě pro boj proti této trestné činnosti, která je přeshraniční. Samozřejmě nelegální přistěhovalectví tady také nepomáhá tomu řešení, jak už zaznělo. Potřebujeme tedy holistický, ucelený přístup a potřebujeme urychlit eh, své kroky, proto se těším na předložení eh, příslušných legislativních návrhů. Dále, ochrana obětí je nesmírně důležitá. Eh, struktury a infrastruktura na jejich podporu je také nesmírně důležitá. A proto rád slyším od španělského předsednictví, že eh, budou vyčleněny zdroje a struktury eh, pro to, abychom vytvářeli nebo vytvořili mm, prostor pro proškolení pracovníků, tak aby dokázali poskytovat řádnou formu pomoci obětem, protože tato moderní forma otroctví Eh, nemá své místo v Evropské unii, kde chceme hájit lidská práva a lidskou důstojnost. Děkuji a nyní paní Kosta na 1,5 minuty. Pane předsedo, ráda bych vyjádřila svoje zadosti učinění nad tím, že dnes hovoříme o tomto tématu. Proto bych ráda poděkovala autorkám dotazu. Existuje velmi dobrá spolupráce mezi jednotlivými výbory a já mám také velkou radost, že komise a rada za španělského předsednictví projevuje tuto velkou angažovanost. A doufám také, že ty hrubé rysy na kterých se všichni shodneme, budeme moci brzy vypracovat dokonalosti. Analýza to, této oblasti je velmi obtížná. Hovoříme o třech těch tisících lidech a 90% eh, z toho 90% žen, se kterými se obchoduje v Evropě. A to číslo se neustále zvyšuje a proto eh, za nových kompetencí komise musíme vykonat mnohé a vykonat více. Musíme vykonat více i eh, na základě stokholmského programu. Přijetí předpisu z roku 1998 nám umožňuje poskytovat humanitární pomoc a udělit eh, povolení k pobytu z humanitárních důvodů, ale musíme pracovat nadále i na tématech, jako je sociální pomoc a dalších. Musíme se zamýšlet nad dalšími tématy a musíme se zamýšlet i nad tresty a harmonizovat celou oblast na komunitární úrovni. Máme radost z toho, že zde hovoříme i o obětech. Velmi často jsou oběti totiž eh, vydírány. Nejde jen o nezletilé, musíme podpořit i osoby, které se dostávají do Evropy a už na cestě sem se stávají oběti obchodování s, lidma, eh, s lidmi. Jejich cesta se neustále prodlužuje. Paní Parvanová, na půl minuty. Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, ráda bych poblahopřála tazatelům komisi a španělskému předsednictví za odhodlání v hledání řešení tohoto problému. Když se bavíme o obchodování s lidmi, tak je důležité, abychom Eh, poukázali na nutnost vytvořit platformu na evropské úrovni, tak aby eh, aktivity členských států byly efektivnější v oblasti eh, ochrany obětí obchodování s lidmi. Také vytvoření úřadu koordinátora v oblasti obchodování eh, s lidmi v rámci eh, komisariátu pro spravedlnost může eh, zajistit společný přístup všech členských států v řešení tohoto fenoménu. Je důležité poukázat na příčiny a zdroje lidského tedy obchodování s lidmi a je třeba organizovat informační kampaně, spolupracovat s občanskou společností a mm, zajišťovat přístup k obětem a přispívat k jejich rehabilitaci. Řešení národního problému e, volá po koordinované strategii na úrovni EU je třeba podporovat členské e, státy e, tímto způsobem tak, aby mohli potírat obchodování s lidmi. Děkuji. Děkuji a nyní paní Jana z minutu jeden člověk, který eh, je obětí eh, nebo majetkem někoho jiného, eh, tak můžete si říci, že takto bychom definovali lidské obchodování s lidmi, ale to je definování od definice otroctví. Obchod s lidmi je trestnou činností ve všech členských státech. Nesmírná chudoba, rozpad rodiny, domácí násilí přispívají k eh, obchodování s lidmi v Británii. Odhadujeme, že aspoň pět tisíc obětí existuje tohoto, z nichž je 330 dětí. Eh, v naše frakce ECR vítá debatu o této otázce a eh, v orgány v trestním řízení, orgány ochrany hranic a další orgány musí spolupracovat. Mechanismy podpory obětí je třeba posílit, iniciativy je třeba také posílit a musí eh, je podporovat členské státy i Evropská unie. Děkuji. A nyní paní Svensson a minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Není-li eh, poptávka pak lidé, eh, kteří chtějí zneužívat eh, lidi eh, k levné práci, pokud nebude existovat poptávka po dětech, po sexuálních službách, tak nebude obchodování s lidmi. Poptávka je tady klíčovým slovem, když hovoříme o potírání obchodu s lidmi. Další důležitá věc je, že lidé po celém světě žijí v chudobě, ve špatných podmínkách a proto se snadno stávají obětí těch, kteří chtějí obchodovat eh, s lidmi. Musíme tedy pracovat na tom, abychom omezili poptávku. A samozřejmě eh, musíme také eh, omezovat tedy eh, přicházet s preventivními opatřeními, například eh, zlepšovat eh, životní podmínky lidí v oblastech, odkud pocházejí oběti. Já za svou frakci bych ráda poděkovala paní Heď a paní Bauer a, a kolegům v výborech. Nicméně byla bych ráda za diferencovanější návrhy k pomoci obětem. Potřebujeme celou škálu opatření. A ta opatření eh, se budou lišit podle toho, jestli jste eh, v obětí nucené práce nebo eh, v zneužívání sexuálního. Děkuji. A nyní paní Jiménez, minutu a půl. Sí, eh, muchas gracias. Según un informe de las Naciones Unidas, en 2009 alrededor de 200. Děkuji po zprávě organizace, podle zprávy Organizace spojených národů se obětí obchodu s lidmi stává 260 tisíc lidí, a to dokonce v Evropské unii. Musíme se zabývat tématem ochrany obětí a musíme klást důraz na situaci žen a dětí. To jsou nejzranitelnější a nejvíce ohrožené skupiny, obzvláště proti, kvůli sexuálnímu vykořišťování jsou ve zcela zvláštním nebezpečí. Proto podporuji parlament ve své žádosti, abychom zapojili ochranu oběti. Musí být zlepšena a musíme zvýšit tresty. To už řekl pan komisař Baro. Ráda bych také vyzvala komis praxi a španělské předsednictví k tomu, aby se zasazovali o zlepšení ochrany oběti v budoucnu. Potřebujeme zajistit ochranu obětí a ochranu světku a vypracovat programy v rámci Evropské unie. Celé důležité je, aby se španělské předsednictví dostalo dále a vypracovalo efektivní nástroj, aby bojoval proti těmto zločinům španělské předsednictví musí přijmout zvláštní opatření, a to po celé Evropské unii, aby ochránilo oběti obchodování s lidmi. Doufám, že se Evropské unii podaří převzít odpovědnost za tento závažný problém, aby ho definovalo a aby proti němu bojovalo. Obětí se totiž stává stále, stále více lidí. Děkuji, paní, Flas, paní Beňová. To je v pořádku. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení eh, kolegyně, vážení kolegové, především bych ráda vyjádřila své uznání kolegyním Head a Bavirové, protože skutečně v rámci toho omezeného prostoru, eh, které mají k dispozici, to pojali velmi komplexně. Podporuji znění této otázky a dovolte, abych k tomu ještě připojila několik věcných postřehů a poznámek. Běžní občané obvykle nemají představu o tom, jak obrovský je rozsah obchodování s lidmi. Jde o třetí nejlukrativnější nelegální formu obchodu na světě. Tento obrovský biznis je o to, o to nehumánější tím, že se převážně týká žen a také dětí. Odpověď na něj musí být masivní a koncentrovaná. Boj musí být stejně účinný ve všech třech vrcholech trojuhelníku. Eh, musí tedy řešit eh, stranu eh, nabídky, poptávky a samotných obchodníků. Poptávka vzniká ve světě znamená tam, pardon, nabídka vzniká znamená tam, kde jsou nelidské podmínky, choroba násilí na ženách a nestabilita, což všechno plodí zoufalé lidské bytosti. Proto bychom měli učinit maximum, které v našich silách, abychom přispěli k důstojnějšímu životu lidí, ze kterých se stávají oběti zločinného obchodování, ať už v Unii či mimo ní. Na straně poptávky by bylo na, na místě zavést tvrdé sankce. Ti, kdo v rámci šedé ekonomiky mají profit z vykořišťování zoufalých lidí, nesmějí tak eh, eh, činit beztrestně. Eh, také vědomí uživatelé takovýchto služeb by měli čelit tvrdým postihům a exemplární tresty se zaslouží potom organizátoři tohoto obchodu. Organizovaný zločin v této oblasti musí být prioritním cílem organizací, jako je Eurojust, Europol či Frontex. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní paní Vikströmová na jednu minutu. Děkuji. Otroctví ještě nebylo odstraněno, to řeklo již mnoho mých kolegů a kolegyň. Dnešní otroctví se provozuje jako sexuální obchod. Děje se to dnes a tady. Těla mladých žen a dívek jsou prodávány jako zboží a obchodu se daří. Lidem jsou odnímána jejich základní práva a musí pracovat v našich členských státech a všude jako otroci. Pane předsedo, považujeme to za největší selhání Evropské unie. Musíme se tím zabývat, musíme omezit poptávku a nabítu. V mé zemi ve Švédsku je zákonem zakázáno provozovat sexuální služby za peníze. Tento zákon existuje už deset let. Je to důležité, protože společnost tímto zákonem ukazuje, že Eh, to nebude akceptovat. Otroctví v Americe bylo odstraněno v roce 1807, ale existuje dodnes. Je opravdu na čase, abychom se tím zabývali. Musíme se postarat o odstranění otroctví. Ráda bych poděkovala autorkám dotazu za dobrou práci, která nám všem prospěje. Děkuji. Děkuji pan Čarnecký minutu. A Pane komisaři, eh, pane ministře, dámy a pánové, před několika minuty, minutami eh, zástupce zelené strany eh, správně poukázal na to, že tato otázka, sice obchodování s lidmi, není vnější problém, který do Evropské unie se dostává z nějšku. Je to také interní problém. I občané mojí země jsou prodáváni alespoň do několika dalších eh, členských eh, zemí EU. A to je velice eh, výrazný, závažný problém a já si myslím, že v této otázce musíme jednat solidárně. Nejenom pokud jde o evropské instituce, ale i pokud jde o jednotlivé členské státy. Tady bych vám rád připomněl to, k čemu došlo před několika lety. Italská policie a italská eh, státní zpráva reagovala na určité signály z Polska. A zlikvidovala eh, zárodky obchodování s lidmi, eh, které tady existovalo v podobě nelegálního zaměstnávání polských občanů. Děkuji, paní Rojtová.

Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych ráda poděkovala autorkám. Je to totiž velká výzva boj s obchodov- proti obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi je lukrativním obchodem, který neustále přibývá. A trest této oblasti je velmi nízký v porovnání s jinými formami organizovaného zločinu, jako je například eh, obchodování se zbraněmi nebo s drogami. Proto musíme postupovat velmi tvrze, tvrdě. Oběti obchodování s lidmi jsou nejzranitelnějšími vůbec a potřebují ochranu. Nechceme, aby byli posláni zpět do náruče obchodníků s lidmi. Potřebují naši ochranu a podporu, ale musíme se soustředit i na snížení poptávky a přijmout eh, konkrétní opatření. Například prostituce musí být kriminalizována. Ehm, musíme také bojovat proti nucené práci, tedy kriminalizace obchodování s lidmi, to je důležité. Děkuji a nyní paní Linkevičůte minutu. Děkuji, pane předsedo. Hmm vážení kolegové. Nedávné dění v Litvě, kdy eh, jeden organizovaný gang, který využil, eh, který eh, provozoval obchodování s lidmi, byl pozatýkán, poukázal na to, že tento eh, druh trestné činnosti je hodně rozšířený a v dobách finanční a ekonomické krize se ještě rozšiřuje. V současné době 90% obětí této trestné činnosti jsou eh, děti a ženy. Většina z nich je tam zahnána kvůli chudobě, hledají prostředky eh, k přežití. S, obchod s lidmi je hrozný trestný čin, jedná se o popření lidské důstojnosti, prodej do otroství. Co by mohlo být ještě horšího? Proto je důležité posílit spolupráci se členskými státy a také se třetími zeměmi a zajistit eh, trvalý dialog s nestátními organizacemi a eh, také eh, vytvořit pozici koordinátora v oblasti obchodování s lidmi. Všichni, kteří jsou zapojeni do této trestné činnosti, včetně přímých účastníků a jeho přispěvatelů, nikdy nesmí uniknout trestu. Děkuji. V rámci Každý aj. pan uh, Mikolášik, minutu. Vážený, pan. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, rád bych poblahopřál předkladatelkám této otázky, paní Heď a paní eh, Bauer. A rád bych řekl, že obchod s lidmi je jednou z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu. Jehož světový rozsah odhaduje podle různých údajů a zdrojů na 700 tisíc až 2 miliony eh, eh, lidí a 200 až 300 tisíc lidí eh, padne za oběť v Evropské unii tomuto trestnému činu. Současný právní rámec je nedostačující a proto plně podporuji v blízké době přijetí určitých opatření, která posílí prevenci i obchodování, eh, obchodování eh, s lidmi i represi. Mělo by eh, se to týkat nejenom přímých pachatelů, včetně právnických osob, ale i uživatelům služeb poskytnutých obětmi. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že je poskytnout obětem vysoký stupeň ochrany bez ohledu na to, v jakém členském státě se nacházejí nebo ve kterém hm, byl čin spáchaný a také spravedlivé a přiměřené očkodnění. Poskytnutá ochrana nesmí vést k sekundární viktimizaci a zvláštní úpravu si zaslouží neplnoleté osoby, které vzhledem ke své důvěřivosti a zranitelnosti se lehce stávají obětmi. Závěrem bych řekl, že obchodování sedmi se odehrává často i za účelem odebírání orgánů. Děkuji. Paní Kardenberg, jednu minutu. Děkuji vám a děkuji také za možnost promluvit zde. Myslím, že zcela zásadní téma obchodování s lidmi je opravdu velmi důležité, protože bylo a je tabuizováno a i v naší vysoce rozvinuté společnosti. Myslím na ženy, které se stávají obětí obchodování s lidmi, na ženy a na děti. Často to ani nechceme vidět. Myslím, že potřebujeme osvětu, aby se nám podařilo zasáhnout proti obchodování s lidmi. A samozřejmě, že budeme potřebovat i finanční prostředky. S tím bychom měli počítat od začátku, protože nemůžeme si stanovit za cíl pouze zajistit zločince, pachatele, ale musíme také zajistit ochranu oběti, tak aby se podruhé nestala obětí, ale aby měla finanční prostředky, aby došlo, když to řeknu takhle hrubě, k určité resocializaci, aby děti, které jsou traumatizovány, byly zapojeny znovu a aby ženy byly integrovány do legálního pracovního světa. Děkuji. Děkuji paní Berda na jednu minutu. Pane předsedající, evropské působení v této oblasti, mm, to je něco, na co už dávno čekáme. Já jsem velice ráda slyšela slova eh, pana Garida o dětech a také slova pana komisaře a dnes eh, slova eh, pověřené komisařky paní Mamstrové, která má směrnici pro tuto oblast jako prioritu. Chci apelovat na radu i komisi, aby se zabývaly systémy podpory obětem a pomoc obětem, eh, zejména na konkrétní potřeby eh, dětí, s nimiž se obchoduje. Potřeby dětí jsou se odlišné od potřeb dospělých. Eh, v minulém roce jenom v Británii bylo identifikováno 325 dětí, u nichž bylo podezření, se staly obětí obchodování s lidmi. Tady jde o, tady o britské občany, se kterými se obchoduje v rámci Velké Británie. Eh, v mém regionu jsou děti, se kterými eh, bylo obchodováno, ale zjistili jsme, že i po registraci u sociálních služeb řada těchto dětí eh, prostě zmizí, protože jsou stále ovládány těmi obchodníky. A je velmi snadné ty děti přeprodat dál. K tomu dochází v Evropské unii a musíme s tím skoncovat, protože lidé, se kterými se obchoduje, ty nikdo neslyší, jsou zranitelní, je eh, třeba, aby EU eh, e hovořila za ně a skoncovala s těmito strašlivými zločiny. Děkuji, další řečník. Děkuji. Prostituce, vloupání, eh, zločiny, k takovým činnostem jsou nuceny ženy, děti. To samozřejmě zvyšuje kriminalitu. Rád bych také na tomto místě řekl, že moje domovská země jako Rakousko platí často za transitní, ale i cílovou zemi. Velká většina těchto pašovatelských band pochází z východní Evropy a jednají směrem do centrální Evropy a oběti a i pachatelé často pochází ze samotných členských států. Zaznamenáváme zvýšenou činnost a naše vnější hranice, kontrola na vnějších hranicích moc nefunguje. Často dochází k tomu, že oběti přijíždějí autobusy a často si klademe otázku, jestli bychom kromě vypracovávání zpráv Europolu, Frontexu a dalších společností neměli v těchto konkrétních hraničních regionech zavést znova hraniční kontroly a e, neuplatňovat Schengen. Děkuji paní Záborská na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Gratuluji autorkám k předložené otázce i vám, pane komisaři, k vaší odpovědi. Chci potrhnout jeden z mnohých problémů, které souvisí s tímto tématem. V návrhu usnesení se konstatuje, že obzvlášť zranitelné jsou děti a hrozí jim tedy větší riziko, že se stanou oběti obchodování. Zároveň se uvádí, že 79 zjištěných obětí představují ženy a dívky. Ovšem neuvází se, že při ochraně dětí před obchodováním by rodiče měli sehrávat prvotní roli. Rodiče často ani neví, co jejich dětem hrozí, anebo se vůbec nezajímají o to, jak jejich děti tráví volný čas v rámci prevence opakovaně navrhují celoevropskou kampaň s názvem Víte, kde je právě nyní vaše dítě? Tato kampaň by měla upozornit rodiče na nebezpečí a rizika, která hrozí dětem. Jsem přesvědčena o tom, že děti můžeme před obchodováním ochránit jedině ve spolupráci s rodiči. Bohužel rodiče v celém návrhu usnesení vůbec nejsou zmiňováni. Děkuji. Děkuji a nyní pan Sasada na jednu minutu. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegové, v kontextu této rozpravy bychom se měli zaměřit na tři otázky, které si zaslouží zvláštní pozornost. Eh, nedostatečný počet pachatelů eh, této trestné činnosti se dostane eh, před soud. I když tento počet narůstá, tak to pořád ještě neodpovídá objemu té trestné činnosti. A za druhé, v oběti nedostávají náležitou pomoc a očkodnění. Když se podíváte na rozsah obchodu s lidmi v Evropě, tak vidíte, že jenom několik členských států přijalo patřičná opatření. Za třetí, Eh, situace eh, není eh, náležitě monitorována a sledováno, je zřejmé, že ten problém se netýká jenom Evropské unie a proto je velice důležité, aby Evropská unie spolupracovala s mezinárodními organizacemi a tak vytvářela v novou přidanou hodnotu v boji s obchodu s lidmi. Děkuji vám a tím jsme ukončili proceduru pro nezapsaná řečníka. Nyní má slovo pan López Garido. Děkuji, pane předsedající. Tato rozsáhlá debata samozřejmě opět zdůraznila, že se nacházíme před obrovským problémem. Ten problém pro nás představuje velkou výzvu. A tato debata se koná v den, kdy poprvé promlouvám před tímto parlamentem, takže samozřejmě je mi velkou ctí, že se zde dnes mohu tady vyjádřit. Dnes večer se konaly dvě důležité rozpravy k dvěma důležitým tématům zde v parlamentu, který je velmi mocný. Uvědomujeme si problém. A není možné o něm pouze hovořit nebo o něm přemýšlet. Musíme vší silou, kterou máme, zasáhnout. Důležité je postavit se té výzvě. Důležitá je také politická angažovanost. To se ukázalo při dnešních projevech a španělské předsednictví chce ukázat vůli jednat společně se všemi evropskými institucemi. Je nutné také říci, že problém musíme společnými silami zvládnout zde v Evropě. Děje se to totiž v Evropě, to zde bylo jasně řečeno mnoha kolegy. Hovořil o tom pan Papa Nikolao a další hovořili také o přeshraniční dimenzi problému. Ten problém se dostává k nám do Evropy a je přeshraniční. To znamená, že co nejdříve musíme zaručit, aby Evropská komise předložila směrnici zabývající se tímto tématem. To dobře poznamenala paní Rojtová ve svém projevu. Myslím, že při tomto problému musíme vnímat tři dimenze. Tak zaprvé je to ochrana oběti, to je centrální prvek problému, který se zde dnes večer objevil několikrát. Autoři dotazu a další poslanci poukázali na význam ochrany obětí. Ano, jde převážně o děti a o ženy. To jsou ty nejzranitelnější oběti a to řeklo několik z vás. Ochrana oběti, to je tedy velmi důležitý nástroj a je to také priorita našeho předsednictví. Takže první krok nebo první pilíř, to je ochrana obětí. Za druhé, druhá dimenze je tvrdý trest. O tom zde bylo také několikrát hovořeno. A třetí pilíř celé činnosti, je poptávka poptávka po těchto, tak říkají, službách. Tou se musíme také zabývat. Tato poptávka je součástí celého problému. Tyto tři velké dimenze musíme tedy pojednávat společně. Potřebujeme celostní přístup k této důležité otázce. A ještě jednou chci zopakovat, že španělské předsednictví je pevně rozhodnuto problémem se zabývat. Děkuji mnohokrát a nyní na závěr eh, pan komisař Baro. Děkuji, pane předsedající. Domnívám se, že tato rozprava výrazně vyjasnila přípravu budoucí směrnice a já samozřejmě potvrzuji, pane ministře, že komise hodla toto předložit v průběhu jara. Rád bych navázal na to, co řekl pan eh, Claude Moraes, eh, který hovořil o tom, že je třeba bojovat těmi nejmodernějšími prostředky proti této metle. S tím, že která, s tím, že organizovaný zločin také často používá ty nejmodernější techniky. Je třeba bojovat, je třeba bojovat proti všem formám vykořišťování. Eh, pane ministře, ano, jsou tři pilíře, eh, oběť, dále Eh, přísnost trestu a dále problematika poptávky. Pokud je o stranu, eh, pokud je o ochranu oběti, to bych rád vyzvihl, protože jsme eh, vyjednali v tom rámcovém rozhodnutí bezpoměrnou podporu všem obětem, Eh, trestní stíhání a pomoc na základě mezinárodního práva a eh, v budoucí, eh, do budoucí směrnice chystáme také podporu ve formě bydlení, ve formě zdravotnické a psychologické pomoci, právo na informace v jazyce, kterému oběť rozumí a veškeré další doplňkové formy podpory a pomoci obětem. Dále bych rád reagoval na to, co řekla paní Záborská. Pokud je o děti, které se stávají oběťmi obchodování s lidmi. Komise bude řešit eh, také problematiku prevence a eh, ochranu při návratu těchto dětí, při jejich eh, integraci a jejich integraci a reintegraci. Tady jde o nedoprovázané, nedoprovázené nezletilé. To je také součástí programu španělského předsednictví. My tady navrhneme akční plán, který kolegium bude přijímat na jaře roku 2010 s tím, že to bude podrobeno přeskumu v radě a v parlamentu. Tam bude navrženo několik cest, jak řešit ty nejlehlejší výzvy v souvislosti s tímto jevem. Tady jde tady o situaci nedoprovázaných nezletilých a Eh, je třeba se že je nejvyšším a nejlepším zájmem dítěte. Ale paní Záborská má také pravdu, je třeba do toho zapojit rodinu a to eh, stále více eh, do toho dohledu, zejména, zejména pokud je o užívání internetu, který skutečně vystavuje děti a nezletilé novým rizikům. Jak jste řekl, pane ministře, politická vůle v Evropském parlamentu existuje. Komise, domnívám se, již dobře připravila tento návrh směrnice, eh, velice rychle jej předloží a já bych rád poděkoval parlamentu za to, že eh, nejenom eh, poskytl veškerou svoji podporu, ale že také nastolil téma některých zajímavých možností, které se zde objevily v této rozpravě. Já chci ještě jednou poděkovat všem, kdo zde vystoupili chci poděkovat všem řečníkům. Domnívám se, že Evropský parlament eh, bude sehrávat zásadní roli v boji proti tomuto velkému problému. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane ministře, děkuji oběma zpravodajkám, děkuji eh, všem řečníkům, eh, všem zaměstnancům, tlumočníkům. Tato rozprava je uzavřena. Hlasovat se bude začátkem února. Odročuji schůzi.